pořadu dnešního jednání je společná rozprava o statutu Soudního dvora Evropské unie. Za prvé zpráva, kterou předkládá paní Tain, přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie, a zpráva, kterou opět předkládá paní Tain, protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie. Na začátku mi dovolte, abych předal slovo zpravodajce paní Alexandře Tajn. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážené kolegyně a vážení kolegové. Evropský soudní dvůr v Lucemburku je přetížen a to, o čem se budeme zítra usnášet, se na první pohled zdá být technické a tím nepolitické. Jde vlastně o nové uspořádání vnitřní organizace tří soudů, ze kterých se stává eh, Evropský soudní dvůr. Ale to není pouze toto. Evropská unie má čím dál tím více kompetencí, naposledy díky Lisabonské smlouvě a tím byly také krok za krokem rozšiřovány pravomoci ESD. Eh, zátěž eh, tedy nesouvisí pouze s tím, že roste počet případů eh, a roste to také tím, že se tady rozšířila Unie o celou řadu nových států. Již dlouhou dobu se Eh, vlastně počet vyřešených sporů je mnohem menší než počet sporů, které eh, přicházejí jako nové spory. A proto je důležité, aby soudní dvůr mohl správně fungovat, protože to má dopad na Unii jako celek a také na život občanů. Proto je důležité, aby eh, bylo dobré, že veškeré instituce spolupracovaly již od začátku, byl tam zapojen i soudní dvůr. Podařilo se nám to pouze částečně a nyní přejdu k části, kde jsme dosáhli rozumných kompromisů kompromisu, kde opravdu zefektivně práci soudu a e, zkrátíme délku řízení na, jsou to tyto věci. Zaři, zřizujeme funkci místo předsedy, tak jak si to soud přát, který potom v budoucnosti sníží zátěž předsedy soudu. Dále struktury v rámci obsazování senátů, eh, respektive Velkého senátu, které bude se stávat z 15 soudců. Budeme toto měnit a tímto způsobem eh, snížíme zátěž také eh, senátu z pěti soudci. Právě ehm, Návrhy, které se týkají soudu pro veřejnou službu, jsou jasné. E, máme tam sedm soudců, je to tedy málo soudců a pokud dojde k tomu, že jeden soudce vypadne například díky další nemoci, tak to vlastně ohrozí práci celého soudu. Abychom tomuto předcházeli, zjišťujeme možnost e, aby mohli být jmenováni přechodní soudci, kteří budou na tomto soudu působit. Jsou to bývalí soudci soudního dvora a jejich jmenování se bude vybírat ze sedmamu podle určitého pořadu tak aby se dostal veškerým předpisům. V rámci tedy neschopnosti některých soudců, jednotlivých soudců vykonávat svůj úřad, ti to budou tedy vypomáhat. Já děkuji všem, kdo se zapojili do této práce, ale jak jsem bohužel řekla, nemohli jsme ukončit veškeré nutné návrhy. A souvisí to, já bych tady chtěla jasně potrhnout, nesouvisí to s Evropským parlamentem, ale je to záležitost rady a e, jednotlivých členských států. Například bylo navrženo e, v rámci soudu prvního soudcu, abychom abychom eh, zvýšili počet eh, soudců o 12 na 39, což by bylo oprávněné, když se podíváme, eh, když na to tedy kolik soudců je dodatečně potřeba. My jakožto parlamenty jsme přesvědčeni o tom, že pokud se navýší počet soudců, tak to povede k lepšímu, mm, lepší judikatuře jak pro občany, tak pro podniky. V podstatě by neměl hrát žádnou roli, z jaké členské země takovýto soudce prochází. Mělo by to být pouze podle zásady kvalifikace, protože v Evropské unii platí zásada nezávislosti soudců, ale to je minulosti. My jsme navrhli spravedlivý systém pro jmenování soudců a celou řadu možností, jak by mohly být jmenováni. Členské státy se ovšem na radě nedokázaly, respektive nechtěly shodnout na nějakém řešení, proto tady nebudeme muset, moci v dohledné době navýšit počet soudců. Ty důvody jsou pouze národní povahy a nejsou eh, věcně odůvodnitelné a já si myslím, že to je velice eh, neuspokojivé. V budoucnosti bychom měli zajistit to, aby evropská judikatura výklad práva byl rychlý, na to mají občané právo. Když řízení trvá někdy i pět a půl let, tak to je v podstatě porušování úmluvy o lidských právech a proto je důležité, aby se členské státy konečně dokázaly dohodnout tedy na tom, jak se budou soudci jmenovat. Just now we will continue with... Děkuji paní Tajna, budeme pokračovat s dalšími řečníky. Na pět minut má uh, slovo náměstek ministra pan Mavrojanis z Rady. President, ono... Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jsem velmi vděčen parlamentu za to, že zorganizoval tuto společnou rozpravu o dvou zprávách paní Alexandry Tain, které se týkají eh, navrženého eh, pozměňovacího návrhu o stanovách, mm, o statutu soudního dvora a také návrh jmenovat dočasně eh, soudce pro veřejnou službu. Dovolte mi, abych začal tím, že poděkuji paní zpravodajce za velmi konstruktivní a pozitivní přístup k těmto vyjednáváním. Také bych eh, rád mm, ocenil dánské eh, eh, předsednictví, které bylo velice užitečné v tom, že zajistilo dosažení pokroku v rámci rady a také při diskuzích mezi oběma institucemi. Dobrá spolupráce mezi radou a parlamentem v této důležité složce vedla k rychlému mm, uzavření dohody při prvním čtení. Je to důležitá otázka, opravdu. Cílem těchto dvou návrhů je zvýšit účinnost aktivit soudního dvora jako celku a zvláště umožnit mu věnovat se zvýšenému počtu případů, které se tady naakumulovaly. Toto je důležité, jestliže máme zajistit právní jistotu nebo bezpečnost a spolehlivost. Jsem se naprosto vědom toho, že další práce je zapotřebí a to v jedné důležité otázce. Ta se týká e, zvýšení počtu e, soudců e, tohoto tribunálu. Ovšem, obě naše instituce jsou připraveny pracovat na tom, aby zajistili provedení účinných opatření, tak abychom se mohli této otázce věnovat nebo vyřešit ji do září 2014. Nyní bych se chtěl mluvit o jednotlivých prvcích kompromisního balíčku, o kterém budeme hlasovat zítra. Pozněvací návrh k stanovám zavedení zavedou nová opatření, která mají zvýšit účinnost práce tří soudních institucí, a to je, které, které jsou součástí Soudního dvora Evropské unie. V minulých letech tento soudní dvůr prodělal významné změny, a to jak v objemu, tak v počtu případů, povaze případů. A to vedlo k novému vývoji, také v vývoji mnoha různých e, oblastí, také v rámci rozšíření Evropské unie. Opatření, která jsou obsažena v této nové legislativě, umožní ústavní soudu lépe se vyrovnat se zvýšeným eh, případem právních, eh, počtem právních eh, případů a bude také se moci zvýšit účinnost soudu. Jsou tu tři prvky, které bych chtěl vyzdvihnout. Za prvé je to místo předseda, v soudním, místo předseda soudního dvora, který bude asistovat každému předsedovi v jeho úkolech. Za druhé je to složení Velkého senátu, Velkého senátu a za třetí třetí možnost jmenovat dočasné soudce eh, eh, v, pro eh, soud pro veřejnou službu. Dříve tito soudci se, v případě, že se soudci nemohou účastnit této aktivity zdravotních důvodů. Jsou tu jiné prvky návrhu, které se vztahují také ke zvýšení počtu soudců tribunálu. Mohu vás ujistit, že Rada si je plně vědoma potřeby věnovat se této otázce a to akutně. Ale eh, přesto je to eh, eh, dosti citlivá záležitost. V Radě Kyperské předsednictví je rozhodnuto najít řešení. Musíme tak učinit způsobem, který bude plně zohledňovat Eh, veškeré možnosti, které v radě máme. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem potěšen, že eh, se, můžeme se teď těšit na schválení obou návrhů, eh, které jsou předmětem naší dnešní odpolední diskuse. Těším se na to, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci s parlamentem na důležitých prvcích návrhu týkajícího se soudu a jsem si jist, že se nám podaří brzy najít přijatelné řešení. Děkuji vám. Děkuji za eh, toto prohlášení a teď bych rád dal slovo paní komisařce Malström. Děkuji, pane předsedo, eh, pane ministře, vážené poslankyně a poslanci. Já bych eh, chtěla poděkovat zpravodajce za velice konstruktivní přístup k těmto otázkám týkajících se soudního dvora. Komise re aguje s politováním na stávající situaci, nicméně vítáme kompromis, kterého dosáhly instituce. Komise je ráda, že většina změn, které navrhla ve svém stanovisku ze září loňského roku, bylo převzato eh, radou i parlamentem. Také bereme na vědomí zájem parlamentu uspořádat v blízké budoucnosti eh, Eh, rozpravu k těmto otázkám. Máme určité výhrady eh, ohledně zavedení eh, systému, který parlament hodlá dát k, předložit k diskuzi, ale jsme připraveni diskutovat. Děkuji. V tuto chvíli nevidím paní Weltmann. Není zde, není v sále zatím a to samé platí pro pana Messerschmitta. A proto se domnívám, že můžeme eh, dále pokračovat v seznamu řečníků. Za EPP bych rád dal na dvě minuty slovo panu Zvěkovi. Děkuji, pane eh, předsedo. Dámy a pánové, toto je rozprava, která se týká reformy soudního dvora a e, měla by být pouze takovým prvním krokem k mnohem širšímu e, e, přístupu k soudnímu systému Unie. Toto není vše, toto je pouze začátek první z řady debat. Když jsme začali pracovat na návrzích Evropské komise, tak musím říct, že jsme očekávali mnohem více. Také jsme nevěděli, že ta práce bude tak obtížná a že tady bude takový rozdílný rozdílný názor mezi institucemi. Ti dočasní soudci eh, pro ehm, civilně právní spory, eh, tak to je něco, co opravdu vítáme. Eh, efektivita soudu se výrazně zvýší. Nicméně klíčový prvek této reformy měla být, měl být zvýšený počet soudců v obecném soudu. A skutečnost, že toto Eh, nebylo přijato, tak vlastně znamená, že se tam ten základní program, eh, problém vrátí. Eh, rada to nebude moci odsunout, vrátí se to zpátky do parlamentu a budeme to muset znovu řešit. Je veřejným tajemstvím, že všechna soudní řízení s evropskými institucemi na úrovni soudu probíhají obrovsky zdlouhavě a je to velmi, velmi nepříjemné pro všechny zúčastněné strany. Teď Teď chceme znovu rozšířit Evropskou unii, brzy přistoupí Chorvatsko, e, také e, se chceme stát e, smluvní stranou Evropské úmluvě o právech a to znamená více sporů. A tady jde o to do, Eh, sáhnout toho, aby ta základní práva, která jsou již teď zakotvena, opravdu platila. My potřebujeme, aby soud měl právní nástroje a eh, personální zabezpečení pro eh, řešení sporů v rozumné lhůtě a tím optimálním způsobem. Dovedeme si představit, že Evropská unie bude mít také před sebou další problém, problém velkých nákladů, protože Astra stát, protože ty, eh, eh, ta soudní řízení mají obrovsky eh, dlouhý průběh a to bude zase mnohem nákladnější, než kdybychom měli platit více platů několika soudcům navíc děkuji a teď je na řadě paní Regner na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážený pane náměstku ministra, paní komisařko. Předem bych chtěla poděkovat zpravodajce za konstruktivní práci. Evropský soudní dvůr eh, eh, je vystaven neustálému eh, většímu zatěžení a souvisí to s tím, že Evropská unie byla rozšířena o 12 členských států a neustále pracuje na rozšíření kompetencí. Aby bylo možné trvale zaručit účinnou judikaturu, tak by měl být postup změněn tak, že v právních případech, které se týkají práv duševního vlastnictví, se má rozhodnout bez ústního postupu nebo řízení. Naši občané a občanky mají nárok na ehm, dobrý a rychlý postup nebo řízení. Eh, eh, prezident soudního dvora může předávat některé případy komorám, eh, které se už zabývaly podobnými právními případy. Jsou tady dva možné návrhy reform a podle mého názoru by byla, mohla být vytvořena efektivnější norma. Tady dojde ke změně statutu podle modalit z Lisabonské smlouvy. Důvody souvisí s efektivitou navrženého řešení, akutností případů, flexibilitou opatření, která se plánují a koherentností unijního práva. Evropský soudní dvůr tady považuje zvýšení čísla 12 až 39, tedy dodatečných soudců, za žádoucí. Tak, jak říká zpravodajka Tajn. Ale chybí mi tady k tomu empirické poznatky. Evropský soudní dvůr se opírá právě o tato čísla jmenování, jmenování eh, soudců je otázkou eh, členských států. Ovšem, otázka tohoto, eh, je to otázka takového významu, protože se musí zajistit, aby to bylo úkolem přímo zvoleného Evropského parlamentu, aby se našlo nejlepší možné řešení ve smyslu občanů, a proto by právní výbor měl napomáhat při jmenování soudců. Ale zdá se Eh, nedobré, nedobré zřídit dvě specializované senáty z Evropského soudního dvora. Bylo by dobré, kdyby Evropský eh, soudní dvůr byl tady, jeho kompetence byly rozloženy. Děkuji. A teď minutu a půl pan Hefner. Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, právo společenství neustále narůstá a tím narůstá také nutnost judikatury, nutnost soudních rozhodnutí. A pokud mi to dovolíte formulovat poeticky, tak ono to je zdánlivě pouze suchá téma. To je to nejhodnotnější substance, ze které vyrůstá naše společenství. Eh, musíme chránit právo, musíme chránit slabé před přečiny ostatních, před mocenskými nároky, před násilím, pravidlo upravuje vztahy mezi lidmi a institucemi, chrání svobodu, chrání demokracie, chrání solidaritu, ale právo musíme také dostat. Musí tedy být vytvářeno eh, také eh, tedy v případě pochyb eh, soudním dvorem. Soudní dvor se potýká s narůstajícím počtem případů, eh, právo společenství se rozšiřuje, takže není divu a parlament byl otevřen vůči tomu požadavku navýšit počet soudců. My jsme přišli s velice zajímavými návrhy, jak bychom mohli navýšit počet soudců, snížit eh, počet sporů a, a tímto způsobem zlepšit práci soudu. Kolegové a kolegyně tady o tom již hovořili, jak ty návrhy vypachaly. Ale já jednu věc naprosto, opravdu naprosto nechápu, to musím říct zcela jasně. Parlament parlament zareaguje na požadavky soudu, bere vážně to, co říkají občané a soudci. My tady vypracujeme řešení, vypracujeme ho v trialogu, tedy v trialogu s radou a komisí, dospějeme ke schodě, dohodneme se a nakonec se vůbec nic nestane. A proč? Protože se členské státy nedoházaly shodnout na tom, jak budou jmenovat tyto soudce. Já si myslím, že v naší společné Evropě je něco takového neúnosné. Já očekávám, aby i rada na sebe převzala evropskou odpovědnost. Děkuji. Teď na minutu pan Karem. Pane předsedo, eh, vážení zástupci rady, děkuji vám. Nejprve bych chtěl přivítat eh, reformy, které jsou hm, obsaženy ve zprávě paní Tajn. Myslím, že to je dobrý první krok hm, ve směru vylepšení fungování eh, soudního dvora. Lisabonská smlouva hm, a její prvky přispěly, tady se přispělo k tomu, že je tady velká zátěž uvalená právě na tribunál nebo Evropský soudní dvůr. Také ekonomické potíže přispívají k této velké zátěži. 11% navýšení komerčních případů případů a sporů v roce 2011 bylo zaznamenáno. Daňové rozpory 37%, práva, případy týkající se duševního vlastnictví 18%. Je zásadní, abychom, aby tady tento soudní dvůr fungoval funkčně, účinně, tak, aby naše podniky měly naprostou právní bezpečnost, když fungují přes hranice jednotlivých zemí. Nesmíme zapomínat, že právní reformy by měly zmírnit některé prodlevy, ale obtížné po popřít to, že strukturální reformy jsou nezbytné tyto by mohly právě ulevit tomuto eh, břemenu. A na závěr, pane eh, předsedo, eh, Mluví se o tom, že velké, že Spojené království blokuje eh, tuto eh, záležitost. Není tomu tak. My pracujeme velmi rychle na možném řešení. I domácí legislativu chceme koncipovat tak, aby to prošlo naším eh, parlamentem a snažíme se včas jmenovat, budeme se snažit včas jmenovat soudce v říjnu tohoto roku. Děkuji. teď minutu a půl pan Maštálka.

pane předsedo. Protože diskutujeme o spravedlnosti, tak bych chtěl dnes takové otázky, které eh, mi dnes neunikly. Pan Richard Hayes eh, se dostal do eh, vězení v Liverpoolu, protože se neobjevil před magistrálem v pondělí. Pan Hayes byl zatčen odpoledne. Bohužel řečník nemluví přímo do mikrofonu. Členové člen, bylo dovoleno jeho slyšení, rodina pana Hejse. Promiňte, ale požádal bych vás, abyste hovořil do mikrofonu. Pane Batne. Eh, je to člověk, který protestuje, mm, eh, neplatil eh, daně, přitom z toho byly generovány příjmy, které byly nelegálně využit. Pan Hayes je možná, je, je ve vězení, musí být ale osvobozen bez jakékoliv prodlovy a všechny věci musí být vyjasněny. Doufám, že to napomůže. Děkuji a teď na jednu minutu pan Stojanov. Děkuji, pane předsedo. Co mohu říct ohledně reformy, eh, no spíš skeptické prohlášení. Já jsem skeptik z následujících důvodů. Eh, jmenovat další dočasné soudce jenom proto, že ti stálí soudci odcházejí velice často eh, na různé formy zdravotních dovolených, no tak to je spíš něco, co zavání určitým privilegiem co pak eh, eh, jsou tak často skutečně nemocní, že se tady musí jmenovat dočasní soudci. Nezapomínajme také, že soudci u Evropského soudu jsou jedni z nejvýše placených úředníků eh, Evropské unie. Kromě toho, tam je každá země zastoupena jedním soudcem a to není nějaký skrytý mm, nacionalismus, ale je to proto, že národní soudci, kteří znají vnitrostátní právo, právo své země musí být přítomni při těch soudních řízeních. A pokud tady vznikne eh, tedy nový sbor dočasných soudců, tak to vlastně znamená, že tito národní soudci budou mít mnohem více práce a e, myslím si, že více soudců by tam mohlo být pouze tehdy, pokud dostanou ty soudci všichni dohromady menší platy. Děkuji a teď jsou na řadě další řečníci, kteří jsou zapsáni. První z nich je pan Paulo Rangel, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, paní komisařko, rád bych e, na prvním místě Eh, přivítal naše snahy reformovat eh, tuto oblast a udělat eh, soudní dvůr tribunál i soud pro veřejnou službu efektivnějším. Rovněž také vítám vytvoření funkce místo předsedy, změnu pravidel ve složení senátů a rovněž tu možnost, která se nyní otevřela, totiž, že je možné využívat a jmenovat přechodné soudce. Ale chtěl bych říct ještě jednu věc a je to velice důležitý aspekt. Tady mám jakousi příležitost zreformovat status soudního dvora a zde by bylo dobré abychom tedy zachovali jeho demokratickou legitimnost eh, v práva, eh, v právu evropského, v systému evropského práva zastává eh, soudní dvůr funkci precedentní. Není to tedy funkce, jak si, oni tady spoluvytváří vlastně jako jsi evropské právo a proto bychom se měli zabývat jeho demokratickou legitimností. Chci tedy říct, že by bylo velice důležité tedy se eh, podívat na tuto záležitost. Bylo by dobré vytvořit studii v tomto smyslu, ale eh, eh, taky, jak to vypadá například v mnoha ústavních soudech Evropské unie, tedy členských států Evropské unie, mohli bychom se podívat na to, jak vypadá transparentnost hlasování soudců na soudním dvoře. Děkuji. Děkuji panu Haranželovi a nyní má slovo pan Masr Ideálko na jednu minutu. Pane předsedo, paní komisařko, pane ministře eh, a vaším prostřednictvím také celé e, kyperské předsednictví, e, které tady zdravím a přeji si integritu ostrova tváří v tvář vojenské okupaci. Možná, že bychom e, měli využít této příležitosti, abychom dospěli k širší reformě soudního dvora. Možná opravdu ano. Stanoviska našich kolegů a zpravodajky jsou velice pozitivní, je třeba to podpořit, flexibilit stabilita a dobré fungování soudu jsou zásadní atributy, které musíme posilovat. A není to zase tak spojené s patentní, eh, patentovým právem. Takže blahopřeji. Děkuji a teď je na řadě paní Monika Flašíková-Beňová. Minuta. Děkuji, eh, pane předsedo, paní komisařko. Soudní dvůr Evropské unie už tady dost dlouho eh, upozorňuje na skutečnost, že soud pro veřejnou službu nefunguje tak, jak by měl, proto musíme najít takové řešení, které by zabezpečilo fungování všech tří soudů a proto je třeba upravit statut soudního dvora. Tady je třeba si uvědomit, že současná struktura Velkého senátu a pravidel fungování eh, vyplývá vyplývají ještě z roku 2003, eh, a to z Niské smlouvy. Od té doby eh, došlo k řadě změn, přistoupilo 12 nových členských států. Počet případů neustále narůstá, produktivita soudního dvora se výrazně zvýšila, ale počet neukončených případů stále roste. Eh, je jasné, že tady chybějí kapacity pro to, aby soud mohl efektivně pracovat. Je třeba se asi dohodnout na zvýšení zvýšením počtu soudců, to snad půjde rychle, ale způsob jejich jmenování je další věc, kterou potřebujeme všichni schválit a myslím, že rada by to měla vnímat jako svoji prioritu. Děkuji vám za pozornost. Milé kolegyně a milí kolegové, nemáme tady žádné přání vystoupit v rámci postupu Catch the Eye a proto předávám slovo Eh, i hned eh, paní komisařce Malmströmové, prosím. Děkuji, pane předsedo. Máme samozřejmě velmi pozorně zaznamenáno. Vše, co tady zaznělo, je dobře a je to důležité, že teď máme kompromis, na kterém se všichni shodneme. E, samozřejmě to neznamená zmenšování významu těch dalších otázek, ale jsme připraveni pracovat maximálně konstruktivně s parlamentem a radou na této velmi závažné záležitosti. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám, paní komisařko. A teď jménem rady vystoupí pan Andreas Mavrojanis. Dovolte, abych při této příležitosti, vážený kolego, popřál hodně sil a úspěchů kyperskému předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já musím říct, že pro mě je to čest a radost eh, hovořit za vašeho předsednictví na, v této rozpravě a cítím, že naše spolupráce bude konstruktivní a hodně vám děkuji za vaše dobrá přání. Dále anglicky. Nejprve jde o otázku, která tady zazněla v souvislosti s tím, jak rada chce eh, řešit otázku rozšíření počtu Eh, soudců eh, obecné eh, soudu. Vy víte, že 20. června Koreper dal přátelům předsednictví mandát, aby pokračovala reflexe s cílem identifikovat možná řešení a do konce roku předat Korepéru výsledky tohoto uvažování a Jde o to tady přijít s přiměřenými opatřeními, aby se ulevilo e, zátěži soudního dvora v září 2015 je další závažné datum, kdy se věci budou měnit, ale my teď všichni vnímáme, že toto je velice komplikovaná záležitost. Budeme potřebovat věci promyslet novým inovativním způsobem. Potřebujeme zajistit na jedné straně, aby eh, byli jmenováni soudci skutečně kvalitní a aby tady v souladu e, s článkem 255 e, byla zajištěna konzistentnost e, systému. A pak je třeba také zajistit jednotný statut všech soudců, nových i těch starých. Představte si, že bychom se rozhodli pro rotaci. Bude to těch 12 posledních, či všichni, kdo budou rotovat. Takže bude tady jeden soudce z každé země a další z té dané země bude rotovat za každé situace a jeho mandát nebude obnovitelný. To jsou všechno otázky a není, není to zdaleka všechno, k kterým se budeme muset nějakým způsobem vyslovit. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, jménem Rady dovolte, abych ještě jednou poděkoval zpravodajce a všem poslankyním a poslancům za konstruktivní rozpravu eh, ohledně reformy soudního dvora. Chci vás ujistit, že se těšíme na zavedení nových pravidel již eh, tento podzim. Jsem rovněž optimista v tom smyslu, že tato konstruktivní spolupráce s parlamentem bude i nadále pokračovat tak, abychom mohli nalézt včasné řešení eh, vůči výzvám, kterým čelí soudní dvůr a je přece v zájmu nás všech, abychom eh, měli takový Evropský soudní dvůr, který by fungoval správně a efektivně. Děkuji panu předsedovi rady, panu Mavroja Takže ještě na závěr promluví paní Alexandra Tain na dvě minuty. Děkuji všem kolegům a velice mě těší, že napříč frakcemi se shodneme v našem názoru, že je třeba navýšit počet soudců. I když paní Regnerová tady eh, říkala, o kolik, kolik by to mělo být, o tom budeme muset ještě diskutovat eh, Třetí moc ve státě se často zadedbává, protože si nedokáže vytvořit dost eh, jaksi zájmu ohledně ze strany politiky, eh, protože zdrženlivost je její přirozenou povahou, ale je velice důležitá zejména pro občany. Pan Karim říkal například že je také důležitá pro podniky. Já doufám, že ta přátelská skupina, kterou zřídila rada, se nebude pouze zabývat dalšími interními reformami soudního dvora, a to proto, že právě soudní dvůr prošel jednou velkou reformou, která vedla či přispěla ke snížení vyřešených případů. Je třeba zde eh, jak si eh, respektovat rozdělení moci a není možné tady jak si přestřelit. Eh, obě dvě zprávy ukázaly, že i do budoucna se budeme muset incentivně v právním výboru zabývat soudním dvorem. Například, když půjde otázku od odchylných stanovisek, které si soudní dvůr momentálně eh, se budeme muset zařídit zabývat zřízením speciálních senátů, odborných senátů. Takže to jsou ještě další věci, které třeba dořešit. My jsme ale čelili velkému časovému tlaku, protože v říjnu by měly být jmenováni, by mělo být jmenováno 14 nových soudců a já doufám, že ta vyjednávání o těch eh, soudcích, která mají být nově jmenováni, Budeme tedy společně i s těmi jednání e, s, o těch 13 nových soudcích, že to ukončíme do září 2013. Já e, zde mm, e, možná nadnesu to, jak bychom mohli ještě jmenovat tyto dodatečné soudce. My jsme se napříč se shodnili na usnesení, ale mezi tím potom změl, eh, změnil parlament svůj pořad jednání, takže se to nedokončilo. Návrhy jsou tyto. Jednak by to byl striktní rotační princip zapojení všech 27 členských států. Druhá možnost Šest eh, soudců pochází z členských států, které jsou obyvatelsky, mají mnoho obyvatel a eh, ostatní potom ze zbytku. Šest tedy z těch států, které mají největší počet obyvatel, dalších z těch ze středně velkých států a rovněž na základě dodržování striktního principu rotace. Či všech z těch, který mají nejvíce obyvatel a těch ostatních šest analogově se jmenování generálních eh, prokurátorů. Dále, eh, co se týče přechodných eh, soudců, na 5 či 6 let, jak to navrhlo dánské předsednictví. I to by bylo možné, máme tady, tady celou možnost, jak to vyřešit. Je třeba pouze, aby se rada shodla. Děkuji. Děkuji. Paní zpravodajce, vážení kolegové, kolegyně, společná rozprava je tímto ukončena. Zítra ve 12 hodin se koná hlasování. Další bod na pořadu jednání je prohlášení místo předsedy komise a vysokého zástupce pro eh, společnou eh, zahraniční politiku.